Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když dovolíte, zahájíme eh, naše dnešní zasedání. Vzhledem k tomu, že máme tlumočení, budu hovořit svým vlastním jazykem. Em primeiro lugar, dou as boas-vindas a todos. Ze všeho nejdříve vás zde chci všechny srdečně přivítat. Srdečně vás vítám na tomto veřejném slyšení s tématem úloha žen v zelené ekonomice. Chci vás informovat o tom, že pan Gustafsson je zpravodajem k této tématice a bohužel se necítí dobře a tím pádem nemohl přijít tak, jak původně chtěl. A proto se budeme muset vzdát úvodu zpravodaje pana eh, Gustafsona, jak je uvedeno ve vašem programu. Eh, nemůže nás uvést, takže já bych rovnou přešla k představení eh, k představení celé problematiky. Nejprve, eh, jaké, jaký bude sled řečníků? Nejprve bude na řadě paní Wintermayer, která je zástupkyně bruselské pobočky Mezinárodní organizace práce. Zde v Bruselu. A eh, je to velká odbornice na naši dnešní problematiku. a poskytne nám mnoho informací k této věci. Pan Smith, další řečník, bohužel nemůže být rovněž ze zdravotních důvodů přítomen a proto nebude moci přednést svou přednášku. Ale písemně jsme od něj dostali podklady, které vám byly dány k dispozici. Takže máme dva nemocné, což je nám velmi líto. Znamená to o dva řečníky méně, je nám to líto. Přejeme pánům Gustafsonovi i Smithovi rychlé uzdravení. A nyní rovnou poprosím o slovo paní Wintermeyer. Ještě jednou vás zde srdečně vítáme a dávám vám tímto slovo. So, um, thank you, thank you very much for... Děkuji mnohokrát za přizvání Mezinárodní organizace práce k tomuto slyšení na téma úloha žen v zelené ekonomice. Já svou prezentaci zaměřím na to, jak mohou ženy eh, prospívat ze zelených pracovních míst. Nejprve sdělím klíčová témata, poté budu hovořit o konceptu zelených pracovních míst, jak o nich hovoří Mezinárodní organizace práce. Podíváme se na oblasti genderové v sektoru zelených eh, pracovních míst, identifikujeme překážky, se kterými se ženy potýkají a na závěr eh, uvedu několik nutných aktivit. Nejprve tedy klíčová sdělení. Má klíčová sdělení jsou taková, že Mezinárodní organizace práce je přesvědčena, že zelená ekonomika neposkytne v tom výchozím nastavení, řekněme, více možností ženám. Ovšem, pokud v rámci přechodu k zelené ekonomice zaujmeme přístup rovnoprávný a sociálně inkluzivní, který bude zároveň řešit genderovou nerovnost, pak i ženy mohou z takovéto zelené ekonomiky prospívat. Všichni už známe projekty, příklady projektů, které se odehrávají eh, s vedoucími funkcemi právě v rukou žen. To jsou například projekty v Ugandě, iniciativa Kivanataka, což je recyklační závod, který vedou ženy a jsou velmi úspěšné, dokonce i produkty, které vyrábí, prodávají mezinárodně a eh, rovněž zajišťují přístup ke zdravotní péči a vzdělávání. Na druhou stranu známe všichni také projekty, které selhaly, protože nezohledňovaly genderovou dimenzi. Například projekty eh, reforestace v Thajsku, kde v podstatě tři tisíce sazenic uhynulo, protože úředníci, který, kteří vedli projekt, konzultovali pouze s muži v rámci daných komunit a zanedbávali to, že muži a ženy v daných komunitách mají různé role. S ženami vůbec nemluvili, ačkoliv to byly právě ženy, kdo měl za úkol se o ty sazeničky starat. Takže ty sazeničky uvadly, protože nikdo ženám nic neřekl, ani se jich na nic neptal. Co to jsou teď zelená pracovní místa? Pro Mezinárodní organizaci práce jsou to eh, dobrá zaměstnání, decent jobs, což se vztahuje zejména ke kvalitě Eh, pracovních míst. Není to práce dětí, eh, pracovníci mají právo na samoorganizaci, mají právo na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a tak dále. Jsou to také pracovní místa, která snižují dopad na životní prostředí, to znamená, že využívají méně z prostředků, méně energie a mají menší uhlíkovou stopu. Program zelených pracovních míst Mezinárodní organizace práce byl vytvořen v roce 2008. Nyní fungujeme ve více než 20 zemích. V rámci Mezinárodní organizace práce účastníci jsou organizace, vlády a svazy zaměstnavatelů a další mezinárodní partneři samozřejmě, stejně jako místní organizace. Vytváříme kapacity, provádíme studie potenciálu zelených pracovních míst a další činnosti. Téma zelených pracovních míst v Mezinárodní organizaci práci však není úkol pro náš tým zelených pracovních míst. Angažuje se v něm i mnoho dalších oddělení, jako oddělení pro dovednosti, nyní se připravuje zpráva na, ohledně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v rámci zelených pracovních míst a v podstatě všechno toto připravujeme pro nadcházející zprávu Gender a zelená pracovní místa. Eh, všichni víme, že genderová nerovnost existuje. Zde máme několik čísel. Nedávná zpráva zjistila, že ženy mají eh, příjmy zhruba ve výši 75% příjmů mužů. Víme, že ženy vlastní méně než 1% majetku na celém světě a 70% těch, kteří vydělávají méně než 1 dolar denně, jsou ženy. Pokud chceme zjistit, jaké budou dopady na ženy zelené ekonomiky, je nutné se podívat na to, jak a kde ženy vlastně pracují. V rozvinutějších státech a v Jižní Americe a v Karibiku s výjimkou vlastně e, e, východní Evropy. Tři čtvrtiny žen pracují v sektoru služeb a jsou daleko méně zastoupeny v sektoru věd a technologií. V subsaharské Africe a Jižní Asii většina žen pracuje v zemědělství. Myslím si, že mám dojem, že v Gáně eh, například je tento podíl opravdu obrovský. Jaké budou tedy dopady, pakliže při transferu na zelenou ekonomiku nezohledníme eh, genderovou rovnost? Eh, ženy na tom budou daleko hůře, pokud jde o zaměstnanost. Podle zprávy zhruba 80% pracovních míst vytvářených eh, v souvislosti se zelenými technologiemi budou vytvářeny v sekundárních sektorech, to znamená v sektorech, kde ženy tradičně nejsou příliš zastoupeny. Rovněž objeví se nové technologie, které budou muset být aplikovány a bude potřeba provádět hodně školení a rozvíjení dovedností v těchto sektorech a i zde pak ženy budou vyloučeny v rozvíjejících se státech. Už nyní máme data o tom, že ženy eh, negativně ovlivňuje degradace životního prostředí, například vyšší znečištění vody. I to se do budoucna pravděpodobně zhorší. Co Mezinárodní organizace práce tedy navrhuje, aby ženy měly větší prospěch z nových pracovních míst? Jak jsem řekla ve svých klíčových sděleních, my pro, propagujeme spravedlivý postup, spravedlivé změny, které, je, které jsou inkluzivní a řeší genderovou nerovnost. Co tím myslíme spravedlivý eh, pokrok? Například eh, když vlády zaujmou zelenou politiku, musí provést studie dopadu, jak tato nová ekonomika ovlivní sociální, zaměstnaneckou a genderovou složku společnosti. To znamená, že musí poskytnout přístup eh, k sociální ochraně. Je potřeba například poskytnout školení pro pracovníky, o kterých se ví, že přijdou o místa. Nebo to znamená, že ženy pracující v zemědělství v rozvojových zemích dostanou pomoc eh, v rámci snahy po diverzifikaci jejich příjmů. Znamená to jednoznačně sociální dialog. Konec konců jedna nedávná studie zjistila, že eh, přivedení zaměstnanců a zaměstnavatelů k jednomu stolu často vede k tomu, že se identifikují nové dovednosti potřebné v daném sektoru. Je potřeba, aby i ženy byly zastoupeny v sociálním dialogu a aby měly podíl na rozhodování v politice. Znamená to nové dovednosti a školení. Jednak pro ženy, ale jednak také například pro mladistvé. Momentálně je obrovský problém s nezaměstnaností mladých. Nakonec to znamená podporování udržitelných podniků a zeleného hospodářství jako takového. Existují čtyři oblasti, kde očekáváme růst počtu pracovních míst. Eh, na ty se Mezinárodní organizace právě soustředí. Jedná se o adaptaci, ozelenění podniků, obnovitelné energie a zpracování odpadů. Já se podívám na dvě z těchto čtyř oblastí. Začnu s pracováním odpadů a recyklací. Tento sektor už dlouhou dobu nabízí možnosti příjmu pro mnoho lidí v rozvojových zemích, zejména eh, nabízí příjmy těm nejchudším. Ačkoliv nabízí mnoho příležitostí, pracovní podmínky v tomto sektoru jsou často velmi nebezpečné a nikdo se v podstatě nezabývá ochranou zdraví a bezpečností při práci. Velká část práce probíhá v neformální ekonomice a pracovníci nemají přístup k sociální ochraně. Obecně můžeme také říci, že v této sféře pracuje více žen než mužů a v tomto sektoru e, není situace nijak výjimečná. Takže na jednu stranu máme potenciál příjmu, na druhou stranu strašné pracovní podmínky. Ovšem v těchto, pří, v těchto sektorech vidíme pozitivní příklady. Například e, máme jeden indický odbor AKPKP, což je odborová organizace vedená ženami. E, vlastně ženami typu OSVČ, kteří, které, které e, sbírají odpad a sami se zasadili o to, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky. Na začátku v podstatě si vlastně museli vyjednat, že to, co dělají, se považuje za práci. A museli udělat celou kampaň, aby je okolní společnost začala vnímat jako pracující lidi nyní dosáhli toho, že všichni členové tohoto odborového svazu mají přístup k zdravotní péči a vytvořili družstvo, které pomáhá ženám získávat více peněz za odpad, který seberou. Tato odborová organizace se zabývá i sociálními otázkami, například otázkou dětské práce, otázkou vzdělávání dětí, takže vlastně i zvyšují povědomí mezi svými členy, aby členky posílali své děti, zejména své dcery, do školy. Řeší také sexuální eh, zneužívání nebo případy znásilnění. A to je velmi dobrý příklad eh, toho, co se může dělat. Víme například, že v Brazílii nebo Kolumbii v eh, sektoru zpracování odpadu a recyklace je často právě pro muže jednodušší přejít na formální ekonomiku, aby kontaktovali vládní organizace. Ale tento příklad nám ukazuje, že i ženy se mohou vypořádat se sociálními otázkami a mohou se zasadit o lepší sociální podmínky a vzdělávání. Druhý sektor, na který se chci podívat, jsou obnovitelné energie. To je také rostoucí sektor. Odhaduje se, že pouze 20 všech pracovníků zaměstnaných v eh, oblastech souvisejících s energetikou jsou ženy. Což je škoda, protože víme, že zde je obrovský nedostatek dovedností, eh, kde by ženy mohly představovat zatím nečerpaný prostředek. Co jsem zapomněla říct, z těch 20% žen, které v tomto sektoru pracují, má jenom velice málo eh, vysoké pozice v rámci administrativy nebo velice málo z nich pracuje ve vysoce technických pozicích. Ovšem i zde máme pozitivní příklady, takže věci se vyvíjejí správným směrem. Například v Americe eh, máme ženskou Wind Association, která nabízí eh, odbornicím v, eh, této, v tomto sektoru eh, online mentoring nebo další školení. Eh, snaží se podpořit tyto ženy v tom, aby si uvědomili důležitost pro, pro sektor jako takový. Ten snímek dole na obrazovce je z Bangladeše, což je další pozitivní příklad je tam společnost Ramin Chakti, což je společnost pro obnovitelné energie, která vyškolila více než 2000 žen, které mají instalovat více než 3000 solárních systémů v, ve vesnicích v Bangladeši. Takže eh, jednak ty ženy vyškolili, zaměstnali, ale rovněž tím zajišťují přístup k energii velice odlehlým venkovským oblastem což je velmi dobrý příklad. A Mezinárodní organizace práce se rovněž angažuje v určité části tohoto školení Máme program in, uh, eh, Women's in Entrepreneurship Development a kromě jiného vyvíjíme balíček Get Ahead, což je školicí balíček, který je adresován ženám, které se chtějí stát podnikatelkami nebo které chtějí rozšiřovat své podniky. Eh, v tomto konkrétním příkladě byl tento balíček přeložen i do místních jazyků a používá například eh, Združením Gramen Shakti, což je ta společnost která školila ženy na instalaci solárních panelů. Je potřeba podívat se, co můžeme udělat na úrovni podniků, co můžeme udělat na úrovni pracovnišť a co můžeme udělat na úrovni podpory. Řeší se tím jak genderové aspekty, tak aspekty žen. No a na závěr, s jakými překážkami se ženy potýkají. Já jsem si vždycky myslela, že eh, se ty překážky, které jsou tady, prostě, že se časem moc neliší. Máme málo zdrojů, málo financí, málo školení, máme tady e, určité předsudky v podobě toho, že ženy by neměly přebírat odpovědnost v určitých e, sektorech. Nicméně, zejména v těch zelených sektorech a v v eh, rozvojových zemích eh, ženy zde sice pracují, ale spíše neformálně, čili stojí mimo formální ekonomiku. Co tedy s tím? Tak především bychom potřebovali nějaký přechodný rámec. Mnoho těchto politik, o kterých já tady hovořím, by mohlo spadat pod tento rámec. Třeba je to zacílená podpora iniciativy, sociální dialog, zapojení, zapojení žen, genderový mainstreaming a tak dále. Také třeba ve vědě a technologii, ve vzdělání v těchto oborech je třeba se zabývat také eh, pohlavně rovnováhou. Dále eh, my zde máme sedm principů, které se týkají právě spravedlnosti vůči ženám a eh, žen eh, žen eh, v biznesu. Dále je tady lepší přístup k produktivním zdrojům, podpora podnikání na udržitelné bázi a také se snažíme podporovat ratifikaci konvence Mezinárodní organizace práce, ale my máme také ještě další konvence jako 183 eh, nebo 102 o sociálním zabezpečení a v nedávné době to máme 189 a to je o práci v domácnosti. Čili tady to se také týká 80 žen. No a na závěr Eh, mohou mít eh, ženy prospěch zelené ekonomiky. My za Mezinárodní organizaci práce říkáme každopádně ano, je třeba, aby eh, nastalo jakési přechodné období, aby to bylo spravedlivé a opět, aby se zde nezanedbala otázka genderová a otázka rovnosti. Takže takto je možné využít zelenou ekonomiku. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Wintermayer. Děkuji vám za eh, všechny informace, které jste nám zde poskytla, eh, které ukazují, že eh, rozvinout úplně hospodářský potenciál žen. Takže k tomu nám zbývá ještě dlouhá cesta a že právě ta zelená ekonomika znamená více příležitostí pro zapojení žen do pracovního trhu, včetně tedy důstojného zaměstnání a eh, zaměstnání takového, které bude méně negativní vůči životnímu prostředí. Eh, tyto možnosti zaměstnávání eh, v ekologických podnicích eh, při recyklaci, eh, při zpracování odpadu a tak dále. Čili to je něco, pouze něco z toho, co je třeba dělat a co je možné dělat. A máme zde už i pozitivní příklady. Tak a já nyní dám slovo eh, paní Belen Sanchezové, která je rovněž expertem na zaměstnanost a otázky životního prostředí. A nyní jí dávám slovo. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání pro naši organizaci Sustain Labour. Já nejdříve bych chtěl říci, co jsme, zač my jsme nadace, která spolupracuje s odborovým hnutím a zabýváme se trvale udržitelným rozvojem eh, ze dvou aspektů. Klimatická změna a eh, klimatická změna a Eh, eh, životní prostředí. Eh, my se soustředíme zejména na odbory v rozvojových zemích, poněvadž zde jsou právě pracovníci, kteří mm, mají, je tady prostě nevyužitý potenciál práce právě v těchto oblastech, které nás zajímají. My se snažíme tady budovat kapacity, snažíme se školit tyto lidi a snažíme se je také zapojovat do mezinárodního jednání, zejména pokud se týče klimatických eh, mm, změn a eh, agendy plus 20. Já eh, bych vám mm, prezentovala něco ze závěru naší zprávy a k tomu ještě přistoupí několik málo eh, dalších informací, eh, které vyplynuly z následující debaty. Ovšem hned z počátku mohu říci, že eh, nemůžeme se tvářit, jako kdyby ty zelené, ta, ta zelená zaměstnanost byla něco úplně nového. Možná to bylo zanedbáváno, ale nyní existuje literatura vydaná nevládními organizacemi, odbory, dokonce eh, univerzitami. Nicméně ten kontext je trošku nový a eh, my nyní máme určité případové studie, další dokumenty a eh, v nich se studuje otázka vztahu zelené ekonomiky a genderového mainstreamingu. Čili z mého hlediska eh, je skutečně skvělá myšlenka, že se o tom debatuje zde na půdě parlamentu. Informace, které máte před sebou, a také informace, kterými přispívá Mezinárodní organizace práce a také my, eh, se sobě velice podobají. I ty případové studie jsou si podobné jako vejce vejci. A je tomu tak prostě eh, je tomu tak už nějaký čas a mm, skutečně je třeba, aby se dále pokračovalo eh, v produkování informací, které jsou opravdu velmi nezbytné pro tvorbu politik. Takže nyní k vlastní prezentaci. Já jsem mm, řekla, že se nejdříve zastavím u závěru zprávy a poté se budeme zabývat tím, co vyplývá z Eh, následné debatě, to je ta, ten přechod, sociální ochrana a poté ta plus 20. Takže Takže nejdříve eh, bych chtěla vyjasnit eh, určité koncepty, které tady, o které se budu opírat. První je tedy trvalá udržitelnost. Hm, možná, že víte, jaká je eh, definice. Eh, v podstatě to znamená eh, mít menší dopad na naše prostředí při stejných výstupech. A máme zde tři různé pilíře. Je to ekonomika, sociální oblast a životní prostředí. To jsou tři dimenze. Ale Udržitelnost je možná pouze při opravdové integraci všech tří pilířů. Často totiž vidíme, že se lidé soustředují pouze na jeden z těchto pilířů, například na, se na životní prostředí a myslí si, že takto je zajištěna cesta k udržitelnosti. No, tak tomu není. Je třeba si to uvědomit, že to tak je prostě, eh, pokud eh, nebudou integrovány také otázky sociální a hospodářské, tak eh, se udržitelnosti nedosáhne. To je velmi důležité. Druhá věc je to, že zelená ekonomika není sama o sobě sociálně spravedlivá Tady jsou různé definice, ale já eh, bych chtěla říci, eh, eh, že rozhodně k definicím zelené ekonomiky nepatří sociální aspekt, to není jejím úkolem. Čili tady je třeba se zvlášť zabývat, jaký dopad má zelená ekonomika na sociální oblasti, jako jsou gender, vzdělávání a tak dále prostě jsou to komplementární oblasti. E, také bych chtěl ještě jasně říci, že e, zelená zaměstnání, čili e, to jsou vlastně dvě různé věci. Jednak jsou to nová zaměstnání, která vznikají v důsledku ovlivňování životního prostředí takže jestliže eh, budeme snižovat dopad na životní prostředí, tak tím můžeme tedy zaměstnat více lidí, kteří se tím budou zabývat. Ale na druhé straně také jde o to, aby stávající zaměstnání byla méně eh, ekologicky škodlivá, tedy škodlivá životnímu prostředí. Čili toto je druhá možnost. No a jde vlastně o to, aby se celý ten trh práce posouval směrem k ekologičtějšímu chování. Nejde jenom tedy o vytváření nových sektorů ekonomika. Tím, že, tím, že e, zavádíte nová, e, nové zelené ekonomické oblasti, tak e, to je také příležitost pro dosahování genderové rovnováhy. No a e, zelený růst, to znamená vlastně snižování negativních dopadů na životní prostředí z ekonomické činnosti, ať už je to třeba, e, já nevím, e, znečišťování a znečišťování atmosféry a tak dále, ale také je to o adaptaci. Čili ono to někdy není zcela jasně vymezeno v té debatě, tak proto já to tady takto vyjasňuju. Jaký je tedy vztah mezi ženami a zelenou ekonomikou? Je možné vyloučit ženy ze zelené ekonomiky a my říkáme ano, samozřejmě je to možné, je možné vyloučit ženy. Ale my jsme toho už byli svědky třeba v Evropě a už se o tom vlastně hovořilo a v té zprávě to také zmiňujeme třeba země Eh, které jsou nejdále v zavádění nových zdrojů energie. Tam máme velice, eh, velice tedy mm, jsou tady pokročilé v zavádění nových udržitelných zdrojů energie, ale eh, jednoduše ženy na tom nemají dostatečný podíl, či jde tady o jakési, jakousi genderovou segregaci E, ženy jsou tedy e, z toho vylučovány, segregovány, e, utlačovány a vůbec jsou považovány za nevhodné pro toto odvětví. V mnohých zemích se to jsou tedy charakteristikami to, že ženy jsou, vyžaduje se tedy menší vzdělání, menší schopnosti, samozřejmě nižší platy a tak dále. No a samozřejmě, že eh, pokud eh, je to tak, pokud je zvykem, že nám platit méně, tak to může pronikat i do zcela nových eh, ekonomických odvětví, tak to je. No a také ženy často pracují tam, kde jsou slabší odbory. A to znamená, že také je pro ně obtížnější, aby pozvedli hlas a znášeli své požadavky. No a zelená ekonomika, no to jsou nové výzvy, které přistupují k těm tradičním výzvám. Já jsem se zaměřila tady na dvě oblasti a možná to můžeme více rozebrat v následné debatě. První věc je takový zúžený pohled na to, co to je zelená zaměstnanost a zelená ekonomika. V posledních dvou, třech letech na mezinárodní úrovni proběhlo mnoho debat o definici zelené ekonomiky a zelené zaměstnanosti. No a nyní hovoříme o zeleném růstu. A zase, co to znamená? No, eh, gender, genderové aspekty obvykle se v těchto debatách vůbec nevyskytují a jde o to, jaké ekonomické dopady bude mít zelená ekonomika. Čili jde o nový ekonomický růst. Eh, tady se hovoří možná také o nové zaměstnanosti, ale pomíjí se aspekt zlepšení údělu žen. Čili to je velmi zúžený pohled na věc a vylučují se nejenom otázky genderové, ale také další sociální otázky, jako je zabezpečení potravin a tak dále. Takže e, my, kteří jsme e, si čini v té sociální oblasti, tak my se prostě snažíme jaksi přidat e, k té zelené ekonomice tuto problematiku a často je to vnímáno tak, jako že to tam prostě nepatří. To se stalo de facto Mezinárodní organizaci práce. Ta zjistila, že vlastně mnoho lidí se domnívá, že vůbec tady žádné souvislosti nejsou. To znamená, že je třeba k tomu přistupovat s otevřenější myslí. E, další věc, co se tedy děje v praxi v jednotlivých zemích, e, je tedy to, že že e, se prostě pomíjí od otázky třeba zlepšování sociální ochrany, zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. Je třeba zajistit, aby toto bylo realitou, aby to, že eh, budou mít všichni dostatečný příjem nebo přístup eh, k řádnému ubytování, k vodě, eh, k hygieně, příslušným službám a tak dále, Eh, pokud toto není řešeno udržitelným způsobem, pokud to není řešeno ekologicky, pak eh, se právě z tohoto stane hlavní problém znečišťování životního prostředí v místním měřítku. Takže je třeba zajistit eh, samozřejmě to, aby s prací a vůbec životem byly spojeny Eh, přiměřené zdravotní podmínky. Eh, tak a otázka rovnosti. Eh, my jsme sebrali určitá čísla, pokud se týče zelené zaměstnanosti. Máme tady rozdělení na tři kategorie, na primární, sekundární a terciální sektor. A musíme říci, že ženy jsou zde zastoupeny daleko méně než muži, zejména v těch prvních dvou Tady toto je vlastně tradiční, eh, to se netýká zelené ekonomiky, to je ten tradiční primární sektor. A týká se to tedy eh, v, eh, zejména tedy v, rozvojových, tedy v rozvinutých zemích. Pokud se týče sekundárního sektoru, tak tam je 25 žen ve výrobě, takže Tady vidíte, že už v tím je daná ta základní nerovnová. Ale v terciálním sektoru naopak eh, ženy převládají tam více než 50 Ovšem tady je zase menší potenciál eh, k přechodu na zelenou ekonomiku. A tady máme eh, čísla z naší zprávy, a je to podíl žen v jednotlivých kategoriích zelené zaměstnanosti. Až vidíme, že tady máme třeba administrativu, tady je žen méně než půl, čili nebo přírodní zdroje 8%, čili eh, tady je třeba si uvědomit, že ve mnoha zemích, eh, zejména rozvojových, ženská práce, to znamená spíše zemědělství, přírodní zdroje, lesy, eh, rybářství a tak dále. Nicméně oni nejsou součástí té formální ekonomiky, která se statisticky podchycuje. Takže my musíme zajistit to, aby tato ženská práce, která se odehrává ve vesnicích, aby prostě byla statisticky viditelná. Zelená zaměstnanost. Já neříkám, že je to něco špatného. Naopak je určitě potřebné. Potřebujeme dokonce naléhavě vzhledem k různým krizím, kterými prochází svět. Prostě my vidíme, že Eh, dnešní svět nefunguje. Máme ekonomickou krizi, potravinovou krizi, klimatickou změnu, čili my tady máme skutečné celé předivo krizí, které jsou navzájem provázány. Čili ono to nefunguje. Zelená, zelená zaměstnanost je tedy naprosto zásadní pro dosažení udržitelnosti. Takže co navrhujeme, abychom tuto nedokonalost, jak si s ní něco udělali, tak eh, především jsou to čtyři principy eh, slušné zaměstnanosti, to znamená eh, stejná, stejná odměna za práci, ochrana sociální, eh, pracovní právo, sociální dialog, zastoupení v odborech a tak dále. Tady těch eh, principů eh, A to se v podstatě týká jakéhokoliv zaměstnanosti, nejenom té zelené. Třeba mnozí lidé pracují v takzvané modré ekonomice, ta se týká oceánu, Čili tady je prostě všude je třeba, aby to byla solidní zaměstnání. No a teď tady máme politická doporučení a já trošku zrychlím, protože vy určitě víte, o co se tady jedná. Takže tady jde o zaměstnanost žen, eh, tak, aby mm, byly reprezentovány tedy v pracovní síle eh, více. Dále kroky proti diskriminaci, ať už tedy ve prostřednictvím vzdělání, zdravotnictvím, e, zapojením a tak dále. Dále vlivy krize na pracovní místa žen. To jsme se vlastně právě zjistili v současné krizi, že žen se v rozvinutém světě dotká méně než mužů, zatímco v rozvinutém světě je to právě naopak. Dále eh, už jsme řekli, že vlastně ženy v rozvojových zemích nemají sociální krytí, takže jakmile tedy ztratí zaměstnání, no tak eh, potom je to pro ně velice těžké, zatímco v rozvinutých zemích to tak není. Eh, dále je třeba, abychom také uváděli eh, ženy do oblastí, které pro ně nejsou typické, jako třeba stavebnictví. A zajímavý tady případ máme ze Spojených států, kde se tedy ukázalo, že žen eh, ve stavebnictví pracuje velmi málo, takže bylo Eh, na úrovni států vypracováno 11 programů, zejména pro ženy z menšin, které jim pomohou k tomu, aby mohly získat práci ve stavebnictví, třeba mm, udržitelné stavebnictví, zelené stavebnictví a tak dále. No ukázalo se, že se to osvědčilo a že skutečně mnohým ženám to pomohlo k práci dále genderové kvóty, eh, zejména u eh, veřejných eh, zakázek, veřejných prací. No a možná, že víte, že mnohé země se v souvislosti s krizí rozhodly pro stimulační balíčky, a to je v Evropské unii, v Japonsku, ale také třeba v Mexiku a v zemí třetího světa. Zde se některé z těchto programů eh, soustředit právě na zelené věci, veřejná doprava, eh, energetika a tak dále. A jenom ve velmi málo případech se přímo genderové podmínky staly součástí těchto balíčků. Takže, jak vidíte, je pořád co zlepšovat. Eh, Tady školení žen Toto je velice důležité, abyste byli zacílené programy, poněvadž právě to, že ženy nemají příslušné školní vzdělání, trénink, no tak to je vstupní bariéra do zaměstnání. Máme tady příklad, eh, třeba eh, v Jižní Africe máme program pro zaměstnanost žen, eh, žen, které zatím tedy nejsou nijak zaměstnány a nemají žádný příjem. Čili to je v oblasti zásobování vodou, energetiky a tak dále. A to samozřejmě, že to dělají pro peníze, ale samozřejmě také eh, je to jaksi veřejně prospěšná věc, eh, zajišťování čisté vody a tak dále. No a tady máme eh, takový cíl třeba v jedné z těch oblastí, aby 60 lidí v tomto programu byly ženy. No a dále jde také o to, aby se zorganizovaly ženy a to máme vlastně eh, ten indický případ eh, eh, žen, které pracují každá na vlastní pěst v oblasti třídění a zpracování odpadů. No a to, to, že oni se zorganizovali, tak to jim vlastně dodalo váhy a zlepšili své postavení. A to byl vlastně takový první první krok, který jim pomohl a první případ. A jim se podařilo tímto způsobem eh, třeba získat přímo zakázky od místních úřadů. Bylo jim prostě přiděleno eh, já nebo čili sektor ve městě, kde právě eh, udržovali pořádek a čistotu prostě to, co dělali vždycky, tak to došlo eh, veřejné uznání, mohli si eh, vyjednat určité podmínky a eh, de facto to také přispělo k debatě v rámci komunity, obce, kam tedy mají jít investice a tak dále. No a důležité je, že tím, že se zorganizovali, tak tím si zjednali také alespoň minimální sociální ochranu a to znamená, že v, to, v rámci tohoto programu mají třeba pro své děti zdravotní péči a také přístup do škol. No a teď ještě eh, Rio plus 20. Co to je? Víte, že před 20 lety, v roce 92, v Rio de Janeiro proběhl summit země. Největší ekologický summit vůbec. A de facto tímto způsobem se spustila lavina dalších různých kongresů a tak dále. Teď máme kongres biodiverzity, klimatické změny, eh, voda a tak dále. A to všechno začalo před 20 lety v Riu. Zde také eh, byla schválena mezinárodní definice udržitelného rozvoje s odstupem 20 let mezinárodní společenství se opět eh, tedy chce sejít a bilancovat, eh, jakého pokroku bylo dosaženo a tak dále. Tyto debaty se odehrají opět v Riu letos v červnu a bude to, proto tomu říkáme Rio plus 20 a budeme zde mít tři oblasti zelená ekonomika a e, udržitelný rozvoj a dále také institucionální rámec. Čili e, půjde tady o vztahy e, odborových hnutí a genderové otázky. Čili jde o to, aby ten přechod na zelenou ekonomiku byl spravedlivý prostě aby, se, aby každý byl zohledněn. Nejenom ti, kteří už se zahákli, ale ti, kteří ještě se jim to nepovedlo. To znamená lidé, kteří, já nevím, žijí někde na venkově a přitom de facto pracují v tom zeleném duchu, tak aby také byli zohledněni a samozřejmě je třeba také zvážit také všechny pozitivní i negativní efekty. No a v té oblasti spravedlivého přechodu tady bych se chtěla zaměřit na sociální ochranu. Možná jste už slyšeli o takzvaném Social Protection Floor, což je jakýsi minimální sociální standard. Jedná se o mezinárodní iniciativu Mezinárodní organizace práce a e, dalších e, odborových organizací, přičemž požadavek je, aby právě ten Social Protection Floor byl jedním z výsledků RIA plus 20. Jde tedy o to, abychom se zaměřili na e, ta slabá místa sociální a zároveň tedy zelená. V podstatě jde o to, aby k eh, tomu identifikovali to, kde tedy ta, ty, ty slabiny sociální souvisí s životním prostředím. A my tedy eh, de facto eh, toto chceme vysvětlit, podložit také případy a také čísly a dokázat, že právě žen se to týká víc než mužů. Zelená ekonomika čili ta se bude týkat oblastí eh, těch, co jsou prekérní, tedy nekvalitní pracovní místa, eh, pracovní místa, která nejsou formálně uznávaná a práce eh, pro vlastní obživu. Sociální dopady klimatických změn samozřejmě také existují. Možná už jste slyšeli, že třeba eh, toto má vliv na lidské zdraví. Lidé jsou nemocnější, poněvadž eh, eh, nemoci se šíří do nových oblastí. No a to je vlastně otázka poskytování základních zdravotnických služeb. Ale třeba také se to týká zabezpečení potravin a tak dále. No a samozřejmě všechno, co se týká tedy zaměstnanosti eh, a dopadů na ně. No a eh, zapojení do zprávy veřejných věcí. My tedy eh, zde hovoříme o principu 10 z RIA, který jde o zapojení a přístupu k informacím. To je samozřejmě zásadní věc, že je třeba, aby se Eh, otázka genderu, otázka genderová zapojila také do eh, úvah o zelené ekonomice. Čili jde o genderovou rovnost a zapojení žen a uznání žen z hlediska institucí. To tady zatím neexistuje, ale my si myslíme, že mezinárodní dohody eh, jako Rio plus 20 nebo dohody týkající se klimatických změn se samozřejmě musí implementovat na lokální úrovni. No a to je právě prostor pro zapojení, efektivní zapojení žen, odborů a nevládních organizací. Já vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Miss Villain. Děkuji mnohokrát, paní Sanchez. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. která byla plná zajímavých informací, takže se vám podařilo vysvětlit eh, situaci v rozvojových zemích. Ale hovořila jste také o doporučeních. Jak postupovat a jak ženy mají možnost získat jednak nové, jak ekonomické, tak sociální podmínky, tak mají možnost vstoupit na trh práce. Jedná se o doporučení pro nesmírně zajímavá pracovní místa, která existují nejen v rozvojových zemích, ale už i také v rozvinutých zemích v rámci Evropské unie, kde existuje takováto práce, nicméně tato práce často nebývá finančně odměňována. A je tedy jasné, že to má určité dopady má to dopady například na penzi těchto žen. A má to také dopad na otázku stárnutí. Velice často starší ženy žijí v mnohem těžších podmínkách než, než starší muži. Pochopitelně tato situace je ještě závažnější v rozvojových zemích, takže je zapotřebí, abychom našli patřičná řešení. Nyní bych tedy ráda zahájila diskusi spolu s poslanci Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych předala slovo paní předsedkyně paní Thompson. Krize Rozpočtové škrty po eh, celé Evropské unii pochopitelně mají dopad také na rovné zacházení mezi muži a ženami. Předtím, než eh, budu hovořit eh, dál, chtěla bych nejdříve poděkovat za velice zajímavé prezentace, které byly plné zajímavých informací, eh, které se týkaly žen a takzvaného zelené zaměstnanosti. Musíme tedy prosazovat eh, rovnost eh, mezi muži a ženami a bohužel právě tato krize vedla spíš k negativnímu vývoji. Zelená ekonomika by neměla být používána jako určitá výmluva, abychom rušili nejrůznější opatření v této oblasti. Máme naopak výjimečnou příležitost, příležitost abychom překonali tyto velké výzvy. Pokud chceme zajistit lepší konkurenceschopnost, trvale udržitelný rozvoj a pokud chceme také využít potenciál naší pracovní síly. Především zelený sektor má ohromný potenciál pro vytváření pracovních míst pro ženy, takže vyzývám evropské instituce, aby ženy a zelená pracovní místa byla prioritou v Evropském sociálním fondu. Zde máme možnost zafinancovat především do oblasti školení, vzdělávání, do oblasti ekoturistiky a musíme také vyvinout větší snahu, abychom zapojili ženy do programu Evropského sociálního fondu. Nyní je to ve výši nižší než 10 eh, Rozdělený pracovní trh z hlediska pohlaví je velkým problémem a bude tomu tak i v období přechodu, pokud budeme sedět se založenýma rukama. Jedna třetina pracovních míst by měla být eh, smíšená a zbytek je dominován jedním pohlavím. Ženy velice často mají nestále pracovní místa, nízké platy a často mají také nižší možnosti kariérního postupu, tak jak jsme slyšeli v poslední prezentaci. Musíme tedy rozvíjet určité sektory právě, kde je velká segregace ne v rámci Evropské unie, ale také v rámci rozvojových zemí. Takže bych chtěla zdůraznit, že bychom měli využít příležitosti vytvářet pracovní místa, měli bychom řešit eh, genderovou diskriminaci a zajišťovat pracovní místa ženám. Musíme připravit programy náboru pro ženy eh, do oblastí, eh, které nejsou tradiční pro pracovní zaměstnávání žen. Zítra v Evropském parlamentu výboru ITRE budeme hlasovat o energetické účinnosti, o směrnici o energetické účinnosti. A pak budeme vyjednávat eh, s radou. Komise předvídá, že budeme mít 2 eh, miliony zelených pracovních míst, což bude eh, důsledek zavedení směrnice energetické účinnosti. Právě jsem obdržela telefonát od jednoho novináře, který hovoří o nejdůležitější směrnici v rámci mandátu Evropského parlamentu. Proč hovoříme o energetické účinnosti? musíme zamezit převádění pracovních míst do Číny. Dva miliony pracovních míst budou vytvořena tím, že budeme investovat peníze daňových eh, poplatníků a musíme zajistit, aby tyto eh, pracovní příležitosti byly také pro ženy. Aby právě ženy mohly maximálně vytěžit eh, z tohoto trendu. Děkuji za slovo děkuji za podporu a chci zdůraznit, že vytvořená zelená pracovní místa jsou velice důležitým procesem v oblasti zaměstnávání. Musíme zjistit, aby většina těchto míst právě připadla ženám. Děkuji mnohokrát, paní Thompson. A ráda bych předala slovo stínovým zpravodajům. Nejdříve paní Šachtě a potom paní Moera. Barbara Matera, stinová zpravodajka za EPP, mě požádala, abych eh, předala její sdělení k tomuto tématu, které je pro ní nesmírně důležité. Chci poděkovat eh, předsedkyni výboru eh, ženy, paní Gustavsonové, za organizaci Eh, tohoto slyšení, kdy chceme bojovat proti nejrůznějším typům diskriminací, eh, kterým čelí ženy, které by měly mít nové příležitosti pracovních míst eh, v sektorech, kde vidíme určitý růst a jedná se především o zelenou ekonomiku. Přispění ze strany žen je zcela zásadní, protože ženy působí na všech úrovních ekonomiky a jsou velice důležité pro rodinný život, vytvářejí komunity a také sehrávají úlohu při řízení podniků. Vzhledem k sociálním nerovnostem ve většině členských států Evropské unie schopnost a přispění ze strany žen eh, není naplněno a je podceňováno. Nové příležitosti zelené ekonomiky mají přinést změny v sektorových oblastech kde dochází k nedostatečnému vytváření pracovních míst. Když se podíváme na typologii pracovních míst, tak je patrné, že koncentrace zelených pracovních míst je především určena mužům. V celé řadě případů ženy, které jsou zasaženy tímto přechodem, jsou většinou málo eh, placeny a také mají menší ochranu než muži. Sociální partneři musí sehrát aktivní úlohu. Eh, musí je umírnit eh, negativní dopady této změny, musí se postarat o zranitelné pracovníky a musí zajistit, aby ženy měly přístup ke kvalitním pracovním místům, které budou vytvářeny v rámci procesu ekologizace. Musíme se zaměřit především na kvalitu pracovních míst v rámci zelené ekonomiky. Je to nesmírně důležité, abychom se vyhli nerovnému eh, rozdělování mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovními místy. Musíme zajistit dobrou kvalitu zelených pracovních míst, jak pro muže, tak pro ženy. A je tedy nezbytné, abychom zajistili adekvátní Eh, platy a abychom zajistili také přístup pro ženy. Musíme zajistit adekvátní informace ženám, eh, aby měli přístup k technickému vzdělávání, k novým zeleným pracovním místům, také v oblasti obnovitelných eh, zdrojů energie, v oblasti zemědělství, v oblasti dopravy, obchodu, v oblasti komunikací, i v těchto sektorech musí být zastoupeny ženy, které budou vytvářet trvale udržitelnou ekonomiku. Ženy by měly mít eh, veškerá práva. Ženy vytvářejí 80 eh, zdrojů potravin, nicméně, co se týče majetku půdy, tak zastupují pouze 1 Ženy musí mít větší rozhodovací pravomoci. Naopak eh, v této chvíli tomu tak není. Ehm, v tuto chvíli mají špatný přístup k úvěrům, což omezuje jejich nové ekonomické činnosti. Ženy by měly také mít prospěch eh, z vývoje zelené ekonomiky, měly bychom v tomto sektoru zajistit patřičné uplatňování eh, těchto podmínek z hlediska rozdělování pohlaví. Přibližně 2 miliardy 500 milionů lidí v rozvojových zemí závisí plně eh, na energetice eh, vytvářené biomasou a potřebuje palivo ať už se jedná o eh, palivo, které je původem eh, biomasy, eh, zemědělský, zemědělského původu nebo dřeva. V této oblasti musíme zajistit správné vzdělávání, aby bylo jasné, jakou úlohu musí ženy sehrávat v této oblasti. Často máme oblasti, které jsou izolovány, kde není zajištění přístupu k energetickým zdrojům a musíme právě vytvářet pracovní místa v těchto izolovaných oblastech, aby tam vznikly ženy podnikatelky. Například, když se podíváme na jich Itálie a jak ženy mohou hledat eh, pracovní místa v zelené ekonomice. Tradičně tam mají převahu muži. Je Zapotřebí je, abychom pohlaví právě zohlednili v zelené ekonomice, abychom zavedli specifická opatření, abychom zlepšili přístup žen k novým příležitostem pracovních míst v tomto typu ekonomiky. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. Eh, teď tady máme ještě třetí stínovou zpravodajku paní Vertman za nezařazené poslance. Máte slovo. Děkuji. Já jsem přesvědčena, že podpora tohoto projektu je velmi důležitá. Gratuluji panu zpravodaji k tomu, že uspořádal toto slyšení ještě před finalizací této zprávy. Jsem přesvědčena, že rozvíjející se zelená ekonomika vytvoří značné možnosti zaměstnání žen. Vezměme si například obnovitelné energie. Lze je využívat v místech, kde není elektřina, lze je rychle instalovat a mohly by vytvářet nové pracovní příležitosti pro podnikatelky. Nicméně to znamená jednak přísné sledování rozvoje trhu s pracovními místy, zelenými pracovními místy, tak, aby stávající nerovnosti do budoucna nepokračovaly. Ženy musí být a budou klíčovými agenty nové zelené ekonomiky. Jaké jsou bariéry? Potřebujeme zejména konkrétní politiky a nařízení, které zajistí náležité, náležitá ustanovení pro mm, vlastnění majetku ženami. Potřebujeme, aby ženy měly přístup ke službám a novým technologiím potřebným pro spravování nových technologií v oblasti energetiky, vodního hospodářství, v oblasti podnikání a kulturních produktů. V neposlední řadě potřebujeme vyšší angažovanost žen v podnikání a organizaci podnikání. Největší výzva, kterou já vnímám v tomto, v tomto posunu, je to, že bude existovat nová poptávka po kompetencích a poptávka po vytváření nových popisů práce. Je důležité, aby se tato zpráva zaměřila na vzdělávání a školení žen, které musí získat náležité kompetence a kvalifikace, tak aby byly konkurenceschopné na stejné úrovni jako muži, pokud jde o získávání zaměstnání a kariérní rozvoj. Další téma, které je naprosto zásadní, je to, aby politika a veškeré regulace podporovaly sociální zabezpečení, plánování rodiny a péči o děti. Pouze tehdy, pokud společnost bude tyto aspekty zohledňovat, budou ženy schopné přispět svými znalostmi a rovným dílem k prosperující ekonomice. K čemu to všechno vede? K té finální otázce toho, zda kvóty pro zaměstnanost žen mají být součástí nového nařízení. Eh, vzhledem k stávající situaci vnímáme zcela jasnou nerovnost v podstatě ve všech sektorech hospodářství. Proto je potřeba vypracovat mechanismy, které nám tyto nerovnováhy pomohou překonat. Jedno výchanisko by mohlo být definovat určité povinné procento zastoupených žen v managementu, v daných organizacích a poradenských organizacích pro nějaké, řekněme, přechodné období. To znamená, že legislativa by měla nařizovat participaci žen, aby se, podpořila, aby se podpořil posun směrem k ekonomice s rovnoprávností žen v oblasti zaměstnanosti. Pokud e, finální verze zprávy tyto aspekty zohlední, myslím si, jsem přesvědčena, že získá plnou podporu tohoto výboru. E, děkuji za příležitost účastnit se tohoto slyšení a děkuji také za udělení slova, paní předsedkyně. Děkujeme vám mnohokrát, paní Vertman. Nyní bych ráda vyzvala komisi, aby si vzala slovo. Je to, myslím, pan Čabanu, který je zodpovědný za rovnoprávnost v oblasti zaměstnávání a v právní oblasti. Máte slovo. Děkuji. E, jsme velice rádi, že nás Evropský parlament pozval k účasti na tomto slyšení. Je to slyšení na téma, které je stále důležitější. Jak z politického, tak hospodářského, tak sociálního hlediska. Je to téma skutečně evropsko-unijní. Vzhledem k tomu, že Evropa má růstovou strategii EU 2020, která chce modernizovat hospodářství zde v Evropské unii, a vzhledem k tomu, že tato reforma zahrnuje i z ekologičtění a zvýšení udržitelnosti naší ekonomiky, je vytváření zelených pracovních míst a jejich rozvoj, rozvoj celého tohoto sektoru naprosto zásadním faktorem pro růst. Proto jsme rádi, že Evropský parlament se zabývá i tímto velice důležitým tématem a chce se zaměřit na tento sociálně-ekonomický problém prismatem genderové rovnosti. Je to naprosto oprávněný přístup, který přichází v pravou chvíli. Všímáme si totiž toho, že existuje určitý odliv nadšení pro vytváření zelené ekonomiky a zelených pracovních míst. Namísto toho se vytvářejí stereotypní typy segregovaného zaměstnání žen a mužů, což už je model, který máme na trhu práce. A to je model, který pokud bude pokračovat podle stávajícího trendu, Eh, je to trend, který neumožní Evropě využít plný hospodářský a sociální potenciál této modernizace a zlepšené udržitelnosti našeho hospodářství. Je potřeba jednat. Je potřeba jednat, abychom tento faktor využili k růstu, to znamená, abychom využili ozelenění hospodářství k růstu, jakožto faktor pro změnu vyvážení podílu žen a mužů na trhu práce. Na základě toho, co jsme si dnes během příspěvků vyslechli a na základě zprávy, která byla na dnešní slyšení připravená Markem Smithem, který je člen eh, člen sítě výboru pro eh, politiku zaměstnanosti a genderové rovnosti. Děkujeme mu za to mimochodem, ačkoliv tu dnes není osobně přítomen. Na základě všech těchto věcí bych Eh, si dovolil několik průřezových poznámek. Jednak ve věci těch makroaspektů této problematiky, to znamená problematiky související s vytvářením zelených pracovních míst. Je to zároveň věc, která se týká propojení zelených pracovních míst se strategií EU 2020. Opakuji tak to, co jsem již v minulosti řekl, a tedy je potřeba tento sektor využít pro hospodářskou a sociální modernizaci. Musí to být zároveň poput k tomu, abychom změnili eh, podíl zapojenosti žen na trhu práce. Další průřezové téma. To už je daleko individuálnější. Týká se zejména žen jako takových, které už jsou na trhu práce nebo které se na něj chtějí dostat. Zde je naprosto zásadní volba školení, volba povolání. Je důležité podporovat ženy v tom, aby sami rozhodovali o svém vzdělání, eh, které jim umožní lepší angažovanost na trhu práce, to znamená zejména v oblasti matematiky, chemie a přírodních věd, zejména těch, které se týkají přímo technologického rozvoje které souvisejí s ozeleněním ekonomiky. Vytváření zelených pracovních míst konec konců znamená i to, že technologie, které se ve velké míře využívají v moderním ekonomice Evropské unie, nejenom v Evropské unii samozřejmě, eh, ale v tomto kontextu hovoříme především o EU. I tyto technologie se musí modernizovat, musí se ozelenit. Zvýšená přítomnost žen na trhu práce vyžaduje v první řadě to, aby si ženy volily náležité vzdělání, aby v pravou chvíli ve svém životě rozhodly, kterým směrem se budou ubírat a následně je potřeba, aby si zvolili i náležité zaměstnání, aby se snažili získávat pracovní místa v oblastech, které je přivedou do samého jádra tohoto procesu modernizace, tohoto procesu ozelenění našeho hospodářství. Samozřejmě volby jednotlivců nejsou možné, pokud chybí aktivita ze strany zaměstnavatelů. A tím se dostávám ke třetímu průřezovému tématu, které chci zmínit. To je téma, které se týká rozvoje na mikroekonomické úrovni. Je potřeba, aby všechny instituce Evropské unie společně vyslali velice jasný signál zaměstnavatelům a také ostatním sociálním partnerům a zástupcům odborových organizací, eh, vyslat jasný signál v tom smyslu, že je potřeba silněji, výrazněji zohlednit tento nový aspekt hospodářství při jejich ekonomickém rozhodování, zejména to, aby více angažovali ženy. A to i v oblasti pracovních míst, které, která se týkají modernizace jednotlivých společností. A to jak z hlediska přístupu ze spoda nahoru, tak z hlediska přístupu agregovaného, to znamená přístupu na úrovni celonárodních ekonomik. Čtvrté průřezové téma, které chci zmínit, se týká způsobu, jakým bychom mohli přisoudit více důležitosti zrovnoprávnění žen a mužů v rámci tohoto projektu modernizace našeho hospodářství. Toto je téma, kterým se velice blízce bude zabývat Evropská komise, konkrétně tedy tím, že do budoucna budeme přisuzovat více důležitosti národním reformním programům, které jsou připravovány jednotlivými členskými státy v rámci procesu Evropa 2020 a budeme se více zabývat tím, jakým způsobem státy více zohledňují modernizaci vlastního hospodářství a budeme se zabývat i tím propojením tohoto, této, tohoto modernizačního proudu a vyšší angažovanosti žen. Už v, v současnosti se komise zabývá tím, jakým způsobem členské státy splňují e, kvóty zaměstnanosti, pokud jde o větší míru zaměstnání žen. Budeme se také více zaměřovat mezi propojením zaměstnanosti žen a rozvojem zelených pracovních míst. Komise by se rovněž více mohla v blízké budoucnosti zaměřit na tento důležitý aspekt i ve své výroční zprávě o rovnoprávnosti žen a mužů, eh, která, která se projednává v prvním kvartálu každého roku. Eh, tentokrát je to zpráva, kterou komise bude diskutovat a přijme ji na konci března. Páté průřezové téma, a je to poslední zároveň, poslední věc, kterou chci zmínit, je větší zohlednění, přičemž už to zde zaznělo, větší zohlednění do budoucna používání jednak strukturálních fondů, ale i fondů veřejných na úrovni Evropské unie, na úrovni členského státu a na úrovni intra nacionální, to znamená na té úrovni, kde se finanční prostředky alokují veřejnými orgány projektům, které jsou vedoucími projekty v oblasti ozelenění ekonomiky, které jsou vedoucími projekty ve větší angažovanosti žen. I tento sociální rozměr zde musíme zohlednit. Je potřeba dosáhnout vyvážených důsledků inkluze žen na trhu práce. Nejenom žen, ale i mužů. Ale žen především. A na samotný závěr mi e, dovolte upozornit vás na velice důležitou diskusi, která zrovna začíná v rámci předsednictví, v rámci stávajícího dánského předsednictví eh, Evropské rady. Toto téma se týká podílu eh, žen eh, s vysokoškolskými tituly na poli prác, pracovních míst ve vědeckých oblastech na úrovni EU a jednotlivých členských států. To znamená, abychom to řekli jednoduše, zaměřujeme se na eh, rozhodovací proces u žen a u mužů v oblasti vzdělávání. Proč se ženy rozhodují vzdělávat se určitým způsobem a jak je lze pří, případně přesvědčit nějakým udržitelným způsobem, aby tyto eh, tradiční změny pozměnily tak, aby došlo k vytvoření lepší rovnováhy dostupnosti lidských zdrojů na trhu práce. Jsem přesvědčen, že e, současné předsednictví bude k této diskusi významným způsobem přispívat. Budou se zkoumat dopady zelené ekonomiky na genderovou rovnost a obecně bude velice užitečné e, přijmout konkrétní závěry této rozpravy a pracovat pak dále na jejich zohlednění. Děkuji. Děkujeme vám, říká paní předsedkyně. Děkujeme vám mnohokrát. Nyní bude následovat všeobecná rozprava poslanců a i ostatních účastníků diskuse. Nejprve má slovo paní Klás. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji také všem přednášejícím. Já jsem eh, bohužel přišla něco později, no ale to tak eh, bývá v den příjezdu do práce. Já si myslím, že to téma je tak důležité a eh, teď, když jsme také trošku diskutovali, tak eh, musím říct, že eh, ta diskuse je poměrně abstraktní, ačkoliv eh, my se velice rádi orientujeme na praxi. Možná, že by bylo jednoduché, kdybychom hm, tady mohli říci konkrétně to a to je ten správný model pro práci žen. Ale pokud jsme tedy na tomto obecném levelu, tak je prostě třeba, abychom hm, do této debaty vnesli trošku toho konkrétna. Je prostě jasné a je třeba všem dát jasně najevo, že e, zelené hospodářství že má taky svoje sociální aspekty a tak dále a že je de facto všude přítomná tato zelená ekonomika. Myslím, že je celkem jasné, že e, ženy musí se také zapojovat do ekologického hospodářství, ale ne všude je rovnoprávnost eh, běžná věc, ne všude na světě, takže je třeba, abychom o tom také hovořili a abychom eh, zde motivovali také k tomu, aby se využívaly šance na tvorbu nových pracovních míst. Já jsem se dívala na tuto statistiku, ale samozřejmě eh, tím je třeba si zabývat trošku více dohloubky. Děkujeme za to, ale už na první pohled je jasné, že ženy jsou velice silně angažovány ve službách zejména sociální, tady jich pracuje více než 80 A také Elizabeth Moro to zdůraznila. Tady vznikají trendy příštích let a je třeba, abychom ty změny sledovali, zejména eh, udržitelné zacházení s energií, ze zdroje a tak dále. Silné zapojení žen, to neznamená, že by ženy musely trpět i v těchto nových oblastech. Je takové přísloví, které říká, že, že eh, vlastní zkušenost eh, vede k tomu, aby to člověk mohl nejlépe formulovat. Čili tady je třeba sbírat zkušenosti a hlavně je předávat dál. Eh, tady je jednoduše a prostě využívá těch příležitostí k tomu, aby se ženy zapojily a aby mohly své zkušenosti ze služeb využít a motivovat další eh, k tomu, aby eh, také další mohli využívat eh, těchto poznatků. Já myslím, že do příštích let nám takovéto podklady určitě pomohou velice moc. Třeba také se to týká vedoucích pozic. Eh, o ty taky musíme usilovat. A tady je třeba, aby ženy hned od počátku byly řádně zapojeny. A teď otázka je, jak na to v oblasti vzdělávání, tak eh, o tom se mluví vždycky tehdy, když nevíme, co dál, eh, když tady máme něco nového ale je třeba také ve školách eh, dívky a eh, mladé ženy motivovat, aby měli zájem o takovéto kariéry, aby prostě eh, ovládli tu malou násobilku těchto oborů. No, prostě, aby to bylo matatelnější, aby prostě se měli od čeho odpíchnout aby také prostě ti lidé, kteří školí další, aby skutečně školili konkrétním způsobem. To je, myslím, velice důležité a je dobře, že parlament ve vašem výboru se tím nyní zabývá. Děkuji. Děkuji. Kdo? Paní Nedalčová, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla také poděkovat všem panelistům za skvělé příspěvky, jakou cestou se vydat, protože je důležité, abychom hovořili o praktických, specifických věcech. Takže vítám konkrétní iniciativy, věci, které můžeme uplatňovat v praxi, v terénu. Ráda bych se vrátila k prezentaci paní Sanchez. Je to v podstatě návrh, který jsme také navrhli. V podstatě je to přístup, který kombinuje stávající věci spolu s inovacemi, které máme. Měli bychom tedy vít z toho, co máme, posílit předanou hodnotu zelené ekonomiky, kde musíme najít místo pro ženy a posílit sociální aspekty. Naprosto sdílím to, co již bylo řečeno, také otázky, které zazněly co vytváří překážky, aby tento trend mohl být uplatňován na pracovním trhu, abychom mohli plně uplatnit zelenou ekonomiku. Chtěla bych hovořit o různých eh, sektorech eh, činnosti. Hovořila jste o zemědělství, především v rozových zemích je klíčovým eh, sektorem pro vytváření nových pracovních míst. A nyní máme nové cíle, které se týkají ochrany životního prostředí. Ale když se bavíme o zemědělství, tak první otázka, která vystává, je přístup k půdě, přístup k vlastnictví. A spíše eh, bychom se měli zaměřit na rozhodnutí, která byla přijata. Často jsou to národní orgány, které jsou kompetentní, které neumožní změnit přístup k půdě. Jedná se o vyjednávání mezi Evropskou komisí v rámci rozvojových národních programů. Měli bychom se tedy zaměřit na národní orgány, jak řešit tuto otázku, jak umožnit ženám, aby i ženy měly přístup do institucí, které přijímají rozhodnutí. Hovoříme o nedostatečném zastoupení žen v těchto institucích. Kolik máme ministryň, kolik máme poslankyň? A právě na této úrovni jsou často přijímána rozhodnutí a musíme zajistit lepší přístup žen eh, k vlastnictví půdy. V rozvojových eh, zemích eh, nebo v rozvinutých zemích je lepší zastoupení, ale když se podíváme na rozvoje země, tak velice často jsou tam ty stereotypické úlohy, kdy manželé vlastní vše. Musíme se zaměřit tedy na iniciativy, které jsou realizovatelné a účinné. Ráda bych se vrátila k, k sekundárnímu a terciárnímu sektoru. Naším velkým problémem je přístup ke vzdělávání. Jak zajistit, aby mladé dívky studovaly, aby měly možnost studovat? Protože když se podíváme na rozvojové země, tak zjistíme, že základní škola, tam to zastoupení je relativně rovné, na střední škole už vidíme velký odliv mladých dívek. A opět musíme bojovat se starými stereotypy. Úloha dívky je vždy taková, že musí pracovat buď na poli, anebo doma. Je tedy nesmírně důležité, abychom se podívali na školní programy, co se učí, jak se to učí. A není taková vsuvka, byla jsem v Zambii minulý týden a e, v, na základní škole nám byl takový příklad. Jedalo se o dívku a chlapce. V podstatě, co se stane poté, kdy skončí e, svoji základní školu a také eh, mají takovou povinnou čerbu, kde je jasně stanoveno, jakou úlohu bude sehrávat ta dívka, ten chlapec, že ta dívka se vrátí a bude doma. Je to tedy i určitá odpovědnost ze strany učitelů eh, na střední škole, ve školách obecně, protože právě vzdělávání pokazuje na to, že učitelé často nepozbuzují dívky, takže musíme dát také odpovědnost učitelům, aby se vyhnuli tomuto fenoménu, který panuje v těchto rozvinutých zemích, kde ta situace je skutečně ještě špatná. Je tedy důležité, abychom zajistili politickou vůli, aby ženy měly přístup do institucí, které přijímají rozhodnutí. Dále je to otázka vzdělávání i ze strany učitelů, profesorů. A je tady ještě jedna věc, co jsem neslyšela, a to je otázka zahraničních eh, investorů, nadnárodních investorů, kteří musí také zajistit modernizaci daných sektorů a jejich další rozvoj. Je důležité, aby i tito lidé, to znamená tyto zahraniční podniky, měli určité povědomí, jakou úlohu musí sehrávat, aby umožnili ženám přístup a k důležitým postům vzdělávání, to znamená na úrovni vedení. Velice často to není vůbec, nejsou to posty, které jsou určeny místním obyvatelům, na to, že ženám. Omlouvám se, že jsem eh, že hovořím tak dlouho, ale je důležité, abychom se zaměřili i na lokální řízení. Musíme se zaměřit, jaká opatření naopak brání naplňování cílů Velice často se musíme zaměřit i na komunikaci, koordinaci, aby došlo k rovnému rozdělení veškerých eh, zdrojů, protože máme často místní organizace, které pracují v určitém sektoru, ale jiné sektory jsou uzavřené. A já si myslím, že právě tyto organizace, místní organizace, mohou řešit eh, danou situaci, mohou usnadnit přístup žen eh, ke zeleným pracovním místům. Děkuji mnohokrát, eh, paní Nedalčev, a nyní bych ráda předala slovo paní Šachtie, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych se vyslovit ke konkrétním otázkám k tomu, co říkala paní Nedalčová, paní Klas. První bod. Chtěla bych upozornit na následující. Víte, víme, že tady existuje problém s orientací a je pravda, že orientace je skutečnost, která se týká velice často nejen vzdělávání profesorů, ale také je to otázka pro rodiče. A právě v rozvojových zemích i zemích Evropské unie často musíme bojovat proti takovým psychickým, mentálním stereotypům. A tento boj musí být eh, sváděn v rámci celé společnosti. A to se týká rozvojových i rozvinutých zemí podstatě se jedná o orientaci dívek i chlapců do určitých sektorů. Pokud nepřekonáme tyto stereotypy, tak někdy nedosáhneme našich cílů, protože bojeme proti druhému faktoru a to je faktor času. Pokud nebudeme pracovat na tom prvotním vzděláváním, tak opět ženy nebudou zastávat důležitá pracovní místa v zelené ekonomice, protože opět se jedná o ženy, které dnes e, jsou v aktivním věku, které vstupují do ekonomického sektoru a tady vyvstává druhý problém, na který bych chtěla upozornit. Velice často tato zelená pracovní místa, ať už se jedná o sekundární, terciální eh, sektor, tak tato pracovní místa často nejsou považována eh, za profesionální pracovní místa. Nejedná se o vysoce kvalifikovaná místa. A myslím si, že bychom měli obecně eh, zvýšit povědomí a vnímání právě těchto, pracovní, těchto zelených pracovních míst, protože v tomto sektoru diplomy a také uznání kompetencí, uznání vzdělávání zvýší profesionalitu těchto pracovních míst. Pokud to neučiníme, tak opět ženy nebudou profesionálně uznávány. A když ženy budou vstupovat do těchto pracovních, eh, zelených pracovních míst, je důležité, aby hned na počátku bylo uděláno vše, aby tento sektor získal své důležitosti. Čili musíme uznat jejich kompetentnost, jejich schopnost a tyto ženy potom budou budovat svoji kariéru v této oblasti. A já si myslím, že to je velice důležité profesionalizovat tato zelená pracovní místa. To znamená, aby ženy, které vstoupí do zelené ekonomiky, měli před sebou skutečnou kariéru. Za třetí se jedná o Evropský sociální fond. To je velice důležitý nástroj pro rozvoj účasti žen eh, v sektoru zaměstnanosti, ale především eh, v tomto novém sektoru. A opět eh, musíme obecně zajistit mobilizaci na všech úrovních zaměstnanosti, na úrovni politického rozhodování, které musíme zajistit, protože nemůžeme mobilizovat pouze z politického hlediska. Eh, o tom hovořila již kolegyně, ale pokud se nám spolu s touto politickou mobilizací nepodaří prosadit určité projekty, které povedou k profesionalizaci, potom nedojde Eh, určité synergii eh, eh, tohoto nezbytného rozvoje. Takže souhlasíme s tím, co bylo řečeno, nicméně bych chtěla ještě zúraznit, že pokud ženy nebudou sehrávat tu rozhodující úlohu v této oblasti, tak nedosáhneme daných cílů a je důležité tedy, aby ženy měly možnost přijímat politická rozhodnutí a musíme být především specifičtí, konkrétní, aby ženy mohly plně sehrát svoji politickou úlohu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Klas. Promiňte, paní předsedkyně, já bych ještě ráda něco dodala. Paní Nedelčeva už o tom také hovořila. Přemýšlíme, co můžeme dnes dělat. Eh, jednoznačně můžeme něco dělat pro ženy na venkově, které chtějí participovat na těchto programech, zejména na programech SZP. Není eh, samozřejmé, že přístup k těmto programům tam spolky žen mají. A to by komise mohla napsat do svých návrhů, to znamená to, aby se angažovaly i ženské spolky. Aby etablované ženské spolky měly možnost sami za sebe prosazovat programy pro venkov, které se budou týkat oblasti udržitelnosti a e, životního prostředí. To mně připadá jako něco, co bychom rovnou mohli integrovat a e, výrazně se o to chceme zasadit. Další věc. E, tím se vracím k sociální oblasti, protože doktorek a profesorek je sice dost, ale stále málo i e, z tohoto hledi, i v těchto oblastech se objevují nové, nové e, požadavky na udržitelnost. Musíme se zasadit o to, aby tyto nové úkoly, které budou vytvořeny ještě v oblasti služeb z hlediska ozeleněné ekonomiky, aby i tyto úkoly byly náležitě ohodnoceny finančně a aby se odrážely odrážela důležitost těchto úkolů i na pozici, kterou dané ženy budou mít. Eh, to jsem chtěla tedy ještě dodat. Děkuji vám, že jste mi to umožnila. Děkuji vám mnohokrát, paní Klas. Eh, nikdo další se o slovo nehlásí, eh, tedy z poslanců nebo poslankyně Evropského parlamentu. A tím pádem se chci zeptat, zda se nechce vyjádřit ještě někdo další z přítomných, kdo není poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu. Yes. Prosím, ano. Yes, can you hear me? Dobrý den, doufám, že je mě dobře slyšet. Děkujeme za uspořádání tohoto slyšení. Myslím si, že se jedná o naprosto důležitou akci, pokud jde o ženy a jejich roli v zelené ekonomice. Je to velice důležité i pro Evropský parlament jako takový, protože parlament si musí definovat vlastní stanovisko k těmto tématům. Proto jsem velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout ty, kteří zde dnes promluvili a jejich zajímavé prezentace. Já jsem eh, prezidentkou nevládní organizace Gender 5+. Je to feministická organizace v Bruselu, která se zabývá celou řadou témat, mimo jiné ženami ve změně klimatu, ženami v hospodářství, ženami ve vztahu k životnímu prostředí. Vyslechla jsem si to, co zde bylo řečeno a připadá mi, že jedna věc, jedna velice důležitá věc zde chybí. A to je to, že se nacházíme v době přerodu jednoho druhu hospodářství na jiný druh. Jsme v době, nacházíme se v krizi, máme jedna krizi hospodářskou, ale jedna krizi, krizi environmentální a na to naše hospodářství musí reagovat. Máme zde něco, čemu se říká zelená ekonomika. A používají se zde koncepty, jako je zelený růst, pro mě je zelený růst kytičky a travička, zelená pracovní místa, nikdo vlastně se neobtěžuje definovat, co to zelené pracovní místo vlastně je. Pak jsou zde věci jako ozelenění ekonomiky a tak dále a tak podobně, ale vůbec si nejsme jistí, co ty pojmy vlastně znamenají. Takže v tomto přechodném období, kdy se snažíme definovat, co uděláme se svým hospodářstvím a jakým způsobem provedeme ten přerod jednoho druhu hospodářství na druhý, máme obrovskou příležitost. Máme příležitost jako ženy účastnit se na formování nového typu zeleného hospodářství. Byla by škoda, kdybychom tuto příležitost nevyužili. Momentálně existuje určitá nejistota, jakým způsobem investovat, kam investovat, kolik pracovních míst vytvořit v kterém sektoru, zda investovat do Číny, zda změnit e, náš přístup k Číně, pokud jde o větrné elektrárny. Je zde celá řada témat, kterými se momentálně zabýváme a jako ženy se jimi dostatečným způsobem nezabýváme. Hovoříme o integraci žen do zelené ekonomiky, namísto toho, abychom hovořili o tom, jak ženy mohou utvářet zelenou ekonomiku. A to jsou pro mě velice důležité otázky. Pokud jde o název této zprávy, role žen, eh, úloha žen v zelené ekonomice, já bych navrhla změnu na úloha žen v utváření zelené ekonomiky. Eh, z vyslechnutých intervencí jsem si utvořila obrázek toho, že se vlastně hovoří o tom, o čem už se hovoří dlouho. Mluví se o tom, že chceme více žen v rozhodovacích funkcích, lépe vzdělané ženy, eh, ženy eh, v technických, v technických oblastech. Je to v podstatě, jako bychom měli nějaký model, který bychom mohli nasadit na různé oblasti našeho života, ať už bychom Ehm, to pomyslné kopyto narazili na hospodářství, na sociální integraci nebo na cokoliv jiného, ale ty problémy, kterým čelí ženy v dnešní společnosti, jsou pořád stejné, i v souvislosti se zelenou ekonomikou. Proč to nezměníme? Proč se neujmeme té vedoucí role? Proč nedefinujeme, co vlastně od té budoucí zelené ekonomiky chceme? Protože když to neuděláme, tak vždy jenom budeme dobu dohánět. Budeme ji dohánět v tom smyslu, že nám vždy někdo jiný definuje, jaké druhy pracovních míst budou na trhu. To, co potřebujeme udělat my, je říci, co ženy potřebují od ekonomiky, co potřebují muži od ekonomiky a co potřebuje společnost. Ne, aby to bylo naopak. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. E, nevidím žádné další žádosti o slovo. Proto bych eh, poprosila eh, naše expertky, pokud chtějí, aby si ještě vzali slovo, aby případně reagovali nebo poskytli další své, eh, další své podměty. Budeme pokračovat stejně jako na začátku. Začne paní Wintermeyer. <laughs> No to Děkuji mnohokrát, protože musím odejít dřív, letím zpět do Španělska, takže jsem si poznamenala určité body během vašich příspěvků, kdy jste eh, řekli několik svých názorů. Jedna věc se týká vlastně toho posledního příspěvku. Asi si vzpomenete na úvodu své prezentace, jsem říkala, že musíme pamatovat na rozdíl eh, mezi zelenou ekonomikou a ozeleňováním ekonomiky. Znělo to možná eh, podobně, stejně, ale nejedná se o stejnou věc. Eh, takže ozeleňování ekonomiky se právě týká toho, co jste říkala vy. Skutečně, co potřebují ženy od této ekonomiky? Jinými slovy, je tedy důležité, co znamená ozeleňování ekonomiky pro ženy. Chceme zajistit, aby celá ekonomika a celá společnost měly snížený ekonomický dopad, eh, také snížený dopad na životní prostředí. Budeme méně znečišťovat vodu a produkovat emise CO2 a tak dále. Důležité je, že na úrovni práce musíme snižovat dopad na životní prostředí a měli bychom tak zlepšit život žen v tomto případě. Například, pokud zde hovoříme o evropské ekonomice a pokud chceme snížit eh, ekonomický dopad na životní prostředí, tak eh, když se na to podíváte tradičně, můžeme eh, zlepšit například práci z domova, Můžete pracovat buď doma nebo jinde, ale jinak se musíte přemysťovat eh, na své pracoviště. A to je velice důležité pro snižování emisí v oblasti dopravy. Doprava, jak víte, je jedním ze sektorů, kde produkujeme velké množství skleníkových plynů, takže pokud chceme snížit eh, dopravu, tak to bude mít lepší dopad na životní prostředí. A to bude mít také velký dopad na život mužů a žen, kteří chtějí mít eh, větší, lepší rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Vše, co vede ke zlepšení veřejné dopravy, je velice důležité z hlediska emisí, protože lidé nebudou muset používat eh, soukromou dopravu, eh, jezdit autem a tak podobně. A děláte něco lepšího z hlediska životního prostředí. Bude to lepší z hlediska sociálních výsledků. Většinou ženy eh, používají eh, více eh, veřejné dopravy, více než muže. Tady se musíme ale podívat na sektorovou úroveň, jak také bylo vysvětleno. Co například v oblasti zemědělství? Musíme se podívat odděleně na jednotlivé sektory a uvidíme konkrétní příklady. Musíme se podívat také na geografickou úroveň. Muži a ženy například eh, mají jiný sociální život v Dánsku, ve Spojeném království, v Itálii, Španělsku a tak dále. Musíme tedy pochopit, jaký vztah mají muži a ženy k životnímu prostředí a jakým způsobem chtějí zajistit eh, rozvoj. Druhá důležitá věc, ano, zazněla žádost, abychom hovořili o konkrétních věcech, eh, konkrétních návrzích. Je něco, co eh, říkáme v rámci odborové hnutí je hm, už dávno a stále to platí. Je to otázka politik životního prostředí. Vše, co se týká klimatických změn, znamená, že členské státy musí mít národní plán pro snižování dopadu na životní prostředí. To znamená, aby každá jednotlivá země po celém světě měla plán, eh, který bude snižovat dopad na životní prostředí, snižovat emise a je důležité, aby všechny země eh, měly také Konkrétní zákony, které se týkají této oblasti, musí být jasné, jaká opatření tam platí, kdo bude příjemce, kdo to bude platit a tak dále. A uvidíte, že práce jako taková tam není vůbec zohledněná a také se tam moc eh, neřeší otázka mužů a žen, pouze v několika málo případech. Potřebujeme něco konkrétního, co bude uplatněno v blízké budoucnosti. Myslíme že se jedná o celou velkou oblast, ale my všichni eh, na různé úrovni, eh, na lokální, národní, státní, odborářské, musíme pracovat na tom, abychom propojili eh, jednotlivé politiky, protože tyto politiky v tuto chvíli jsou oddělené a máme ohromný potenciál, abychom zlepšili jednak otázku životního prostředí, práce a rovnosti pohlaví. Děkuji mnohokrát, paní Sanchez. A nyní bych ráda předala slovo paní Wintermeyer. Děkuji. Já už toho vlastně nemusím mnoho dodávat. Souhlasím s mnohým, co bylo řečeno. Dovolte mi se pouze vyjádřit ke dvěma konkrétním věcem. Ehm, jednak k tomu, co bylo řečeno o roli nadnárodních podniků a k roli žen v hospodářském sektoru. V podstatě první takový princip je vytvoření korporátních vůdčích pozic, kam by se prosazovaly ženy. V rámci Mezinárodní organizace práce máme konkrétní nástroje pro velké podniky, máme mimo jiné nadnárodní deklaraci, což je dokument, který doporučuje způsoby, jakými společnosti mohou pomoci rozvíjet integraci žen ve svém eh, subdodavatelském řetězci. Je to například zaměstnávání žen na lokální úrovni a tak dále. Jsou to nástroje, které je potřeba aplikovat a prosazovat. Jedna zajímavá studie, která proběhla v loňském roce, se zabývala tím, jak mohou velké společnosti pomoci ozelenit subdodavatelský řetězec. Zjistili jsme, že pokud velká společnost nabídne finanční pobídku malým a středně velkým podnikům, které zaměstnávají nejvyšší podíl lidí, je to velice efektivní mechanismus, který můžeme využít. Možná, že něco takového by mohlo být užitečné i pro případ, který se zmínila vy. Druhá věc, mnoho lidí zmínilo důležitost podporovat ženy, aby studovaly technické předměty. S tím souhlasím, ale vím o jedné studii z Německa, z Brandenburska o obnovitelných zdrojích, kde se hovořilo o tom, že pracovní podmínky v těchto oblastech jsou velice nepříznivé pro ženy. Mají, je tam dlouhá pracovní doba, nepříznivá rodině, je potřeba vysoká míra flexibility, takže vzdělání je jedna věc, ale pracovní podmínky jsou věc druhá. Objevil se jeden velice zajímavý příklad, který už jsem částečně zmínila. Například, než zahájíte studium na univerzitě, než si vyberete předmět, můžete diskutovat s agenturami pro zaměstnání, které vám nabídnou dotazník, který si projdete a řeknete, zaškrtnete si tam, že chcete pracovat v přírodě a tak dále. A donedávna v Německu eh, když se někoho zeptali, jest, když respektive někdo zaškrtl, že chce pracovat s lidmi, tak se automaticky vyloučila veškerá technická odvětví. Takže začít musíme od podrobností. Děkuji za slovo. Děkuji vám mnohokrát. Dobrá, tím se dostáváme na konec této velmi zajímavé rozpravy o tomto naprosto důležitém a velice aktuálním tématu. Eh, dovolte mi pouze dvě poznámky. ženy a krize. Zejména v kontextu krize často dochází k tomu, že prvními obětmi krizových podmínek jsou právě ženy. Krize zasahuje jak průmyslově rozvinuté, tak rozvojové země ovšem nezasahuje je schodnou měrou a nezasahuje schodnou měrou ani všechny občany těchto zemí. Je trošku něco jiného být ženou v Evropě eh, a ženou v Africe. Být ženou v rozvinuté nebo rozvojové zemi. Eh, všichni také víme, že v době hospodářské recese jsou vždy ženy zasaženy výrazněji než muži. Je důležité, a to bylo i zmíněno zde, že ženy mohou velkou měrou přispívat k rozvoji ekonomiky jako takové v souvislosti s tím bylo upozorněno na důležitost větší angažovanosti žen v rozhodovacím procesu, a jak na úrovni politické, tak na úrovni hospodářské a finanční. Studie ukázaly, že ženy uplatňují jiný správní styl, jiný styl managementu než muži, eh, častěji se vyhýbají rizikům a nahlížejí věci v dlouhodobějším hledisku. Mají tedy hledisko, které doplňuje to hledisko mužské. A je proto vhodné, aby e, správní rady byly obsazeny jak muži, tak ženami, protože taková, taková tělesa vykazují lepší výsledky v dlouhodobém měřítku. Doufáme a očekáváme, že e, komise vezme iniciativu do svých rukou v této věci, aby zajistila, že do budoucna v správních radách podniků zejména podniků kotovaných na burzách, budou zastoupeny rovným dílem muži i ženy. Což je konec konců návrh, který už vyslovila komisařka Redingová a která zahájila iniciativu, která se směřuje tímto směrem. Já myslím, že to nastalo v pravý čas. Hovořilo se také o různém, eh, o různém eh, finančním ohodnocení práce. 2. března bude den rovného finančního ohodnocení. Je to téma, kterým se musíme zabývat a které je důležité i v Evropské unii. Máme zde propast 17,5%, pokud jde o výplaty mužů a žen, což znamená, že ženy, které vykonávají práci odpovídající práci mužských kolegů, eh, nedostávají eh, stejně zaplaceno, respektive, že musí více pracovat, aby dostali stejné peníze. Tak to bylo v roce 2000, zatím v roce 2012. V rozvojových zemích je ten rozdíl až 75 v jedné zemi Evropské unie, v Estonsku, je ten rozdíl více než 30 Což znamená, že i v této oblasti máme dost práce. I v Evropské unii, podobně jako v rozvojových zemích. Dobrá. A Nyní mi zbývá pouze to, abych poděkovala všem mluvčím, našim obom odbornicím za důležité příspěvky, za statistiku, kterou jste vypracovali, za informace, za aktuální důležité informace, které jste nám přinesli. Děkuji také kolegům ostatním, kteří se účastnili na, na diskusi. Děkuji zástupci komise, který představil e, názor Evropské komise a tímto toto slyšení ukončuji. Samozřejmě o tomto tématu se bude hovořit dále i do budoucna, ne dnes, ale při budoucích příležitostech. Připomínám koordinátorům, že v půl šesté začne schůze koordinátorů. V půl šesté. Děkuji, hezký večer.